Milé kolegyně, milí kolegové, nerad ruším radostnou předvánoční náladu. Dovolte, abych jako předseda výboru pro kontrolu rozpočtu velice srdečně mezi námi přivítal členy výboru pro rozpočet. Je to pro nás obrovskou ctí, že tak slavní členové parlamentu jako Reimer Berge a Jutta Haug jsou dnes mezi námi a že můžeme eh, pojednávat tak obtížné téma na společném zasedání. Jedná se o usnesení týkající se soukromo veřejných investic a o akta v přenesené pravomoci. A teď přejdu do angličtiny, protože právní text, který byl připraven, byl předložen v angličtině, tak abych opravdu nic nezapomněl, začínám anglicky. 30. září 2013 komise schválila delegované nařízení o entitách PPP, což je nařízení 966 2012, kdy tato partnerství veřejného a soukromého sektoru budou mít oddělené absolutorium. A takto bude uděleno absolutorium každému jednotlivému podniku, abychom zachovali demokratickou transparentnost a odpovědnost. Parlament a rada mohou namítnout vůči aktům přenesené působnosti. A po schva- k tomu, že toto bylo schváleno oběma výbory, rozpočtovým výborem a výborem pro rozpočtovou kontrolu podle článku 51 jednacího řádu, jakékoliv rozhodnutí kontroly aktů v přenesené působnosti se musí držet stejného postupu. Spolu zpravodajové Inge Gressle a pan Crescenzio Rivlin navrhli, aby společné výbory namítli vůči delegované, vůči tomuto nařízení pro entity PPP, aby byly přehodnoceny postupy pro absolutorium udělované těmto partnerstvím. A 6. listopadu bylo rozhodnuto, že období pro přeskum bude prodlouženo a parlament musí rozhodnout do 13. ledna 2014. Návrh usnesení, které vznáší námitku vůči aktu v přenesené působnosti, byl rozeslán členům výboru rozpočen 4. prosince a žádný pozměňovací návrh nebyl do lhuty příslušné předložen. A následující návrh byl předložen nejdříve jako přechodné řešení zahrnout výjimku z finančního nařízení do každý, každého základního předpisu pro JTI a příslušné pozměňovací návrhy jsou připravovány našimi kolegy ve výboru ITRE. A v roce 2014 komise předloží trvalé řešení a změnu finančního nařízení samotného a následně nařízení, které se týká právě tohoto této otázky. A abychom měli tedy v, sou, v souladu obě nařízení, jak nařízení o společných technologických institutech, tak obecné nařízení. A to představuje podle názoru kolegů schudné řešení. Tato cestovní mapa musí být nyní dohodnuta, odhlasována parlamentem, komisí a radou cestou společného prohlášení. Včera byly přijaty pozitivní signály z pracovní skupiny pro výzkum rady, kdy 8. Eh, ledna dojde k repérem. Nicméně prozatím spolu zpravodajové doporučují, abych trval postup spočívající v námitce vůči eh, schválení společného nařízení a tato námitka by měla být tady odhlasována odpoledne. Spolu s pravdou jsou připraveni zastavit postup týkající se námitky, jakmile rada podpoří společné prohlášení. Tím pádem jsem jasně popsal, oč se jedná. A e, když budeme takto postupovat, rád bych se tedy zeptal, zda zpravodajka či pan spoluspravodaj, kterého jsem zatím nezahledl, si přeje slovo. Prosím, paní Gresle. Jsem velice ráda, že konečně k tomu došlo. Dnes musíme rozhodnutí Koreperu, e, musíme pomoci rozhodnutí Koreperu 8. ledna. Pakliže e, toto rozhodnutí dopadne, jak bylo slíbeno a rada, E, přijme udělené absolutorium. Chci za to velice srdečně poděkovat. V tom případě my se v plénu postaráme o to, aby to, co dnes rozhodneme a schválíme, bylo také, prošlo také plénem tak, aby mohl tento právní akt vstoupit v platnost. Takže je to přechodné řešení. Základní právní akt GTIs, e, když to rada bude akceptovat 8. ledna, fakt, domnívám se, komise v roce 2014 bude muset navrhnout změnu článku 209 tak, abychom příští zakládání GDI mohli mít na základě úspěšných, úspěšnějších postupů. Dnes tedy žádám o souhlas s usnesením. Usnesení navrhuje, abychom teď zastavili tento právní akt. Je to mm, určitě té eh, rozhodnutí z opatrnosti a řekla bych našim přátelům, buďte opatrní, ale chtěla bych naléhavě požádat radu, aby i tam začal panovat vánoční pokoj a mír. Děkuji vám, že budete souhlasit. Možná, možná je toto nařízení tak schválně komplikovaně uděláno, aby všichni na to museli pracovat. No tak to jsem teď nemyslel vážně, troška humoru neuškodí. Na tomto místě teď zahajuji rozpravu, ale musím opravit jedno, co jsem promeškal. Předtím jsem tady přivítal vyjednavače za Evropský parlament, ale máme tady další slavné členy našeho výboru, kromě toho a nejen nesmírně těší, že je mezi námi a pak jsem přivítal všechny, takže eh, promiňte, pakliže jsem osobně neuvedl takové slavné osobnosti, jako například paní Tchoutman. Děkuji mnohokrát za to, že jste všichni tady. A nejdřív se přihlásil do rozpravy Jan Mulder. Eh, eh, Je to trošku zvláštní, že když komise dělá přesně to, co parlament chce, tak hlasujeme okamžitě proti. Je to otázka určité taktiky a já mám ujištění od Ingeborg, že pokud s tím bude souhlasit rada také, tak se k tomu připojí a s tímto ujištěním zřejmě v duchu Vánoc budeme následovat mínění zpravodajky. Někdo další chce promluvit na toto téma? Jean-Pierre Audy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nikdo nebude překvapen, když řeknu, že podporuji strategii Inge. Má o to větší pravdu, že rada si dělá, co chce a já chci vyzdvihnout pozornost, kterou komise věnovala názoru parlamentu, protože eh, co se týče toho absolutoria pro společné technologické podniky, tak komise mohla postupovat jinak. A je velmi důležité, abych, aby to absolutorium bylo v rukou parlamentu. Chci vystoupit k jedné věci. To absolutorium to není jenom odsouhlasit účty. Je to politická kontrola parlamentu nad společnými podniky, které nabývají technologický význam a je to takový experiment, který je jedinečný na světě. Takže je to i forma politické kontroly. A já bych chtěla eh, říci, že to, že parlament znovu zaveden do rozhodnutí o absolutoriu, to jsem si zatím neověřil, to přiznám, ale zejména u tohoto finančního nařízení pro společné podniky, článek 209, který se odchyluje od finančního nařízení institucí, a já nemám text před sebou, ale pokud, pokud existují určité specifické aspekty, a já jsem přesvědčen, a předcházející jednání to neprokázal jasně, ale já jsem přesvědčen, že složitost a byrokracie nepramení z absolutoria, což je akt, který probíhá velmi rychle. Pokud účetní dvůr a soukromý auditor provedl práci, tak absolutorium uděleno rychle, ale uh, to, co se velmi komplikuje, to je celé finanční nařízení u veřejných účtů. A tady se jedná o soukromo veřejné partnerství, tak já se přimlouvám za to, aby stanovisko průmyslníků a další, kteří se na tom podílejí, musíme zajistit řádnou zprávu veřejných eh, prostředků a musíme tedy postupovat co nejjednodušší a nežádat čtyři výtisky eh, nějakého dokumentu, protože tak to je napsáno. Já myslím, že komise by nás měla ubezpečit v tomto směru, pokud s tím budou kolegové souhlasit, aby eh, měli odlehčené finanční řízení. Samozřejmě při veškeré bezpečnosti a jistotě, že veřejné, že veřejné prostředky budou čerpány řádně. A při prvním čtení tohoto nařízení se mi zdá, že se tam opakuje mnoho z eh, finančního nařízení evropských institucí. Takže otázkou je, abychom měli nařízení, které nebude příliš byrokratické. Děkuji mnohokrát. Dále paní Kavalo. Děkuji, pane předsedo. Chci pouze vyjádřit přání. Víte, že soukromo-veřejná partnerství jsou důležitým nástrojem v horizontu 2020, což je důležitý program. A tato partnerství jsou důležitá pro průmyslovou účast a pro pákový efekt soukromých prostředků v oblasti, kde skutečně potřebujeme v Evropě více podnikatelství, více investic abychom tedy, aby se nám pomohlo v oblasti pracovních míst a růstu. Tedy abychom jednoduchým způsobem brzy dospěli k řešení a to, co dnes odhlasujeme, je východiskem, kdy nalezneme velmi jednoduché řešení následně. Tedy bude třeba naplnit horizont 2020 hned na začátku roku 2014 bez vytváření zbytečných překážek pro náš výzkum. Děkuji. Yeah, thank you very much. I would now like to ask the... A nyní požádám komisi o slovo. Pan Paradí. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Dovolíte mi říci, že naprosto souhlasíme se spravodajem či zpravodaji a ti, kteří se zatím nevyjádřili z výboru ITRE, abychom na, našli jednak zjednodušení těch pravidel, které se týkají společných podniků, a samozřejmě zajistit oddělené absolutorium, které požaduje Evropský parlament. A na tomto základě jsme se pokusili pracovat s radou, se kterou jsme se sešli minulý týden a tento týden abychom se pokusili je vyzvat k tomu, aby odsouhlasili to společné prohlášení, které jste dostali. Takže věřím, že po korepéru 8. ledna a po jednání, které proběhle 9. ledna, docílíme společné dohody a ta dohoda bude co nejrychleji tedy posvěcena a realizován. Abych odpověděl panu Odimu, je zřejmé, že návrh, který jsme předložili o aktu v přenesené působnosti, vycházející z článku 209, právě měl věci zjednodušit. A máme tu několik prvků zjednodušení. Jednak rozpočtové plánování je, zjednodušeno, je tu také zjednodušené schvalování rozpočtu, také co se týče personálního stavu a pravidla pro tržní pravidla jsme také zjednodušili, co se týče tohoto soukromo-veřejného partnerství. A samozřejmě některá účetní pravidla jsou zjednodušená, přesto vlastně to účetnictví musí odpovídat mezinárodním normám. Tedy je to skutečně snaha o zjednodušení která je jádrem tohoto aktu přenesené působnosti. A nepředpokládalo, se oddělené absurdorum, ale tak tomu bude po revizi finančního nařízení, tak jak oznámila již zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Hm, dále se o slovo nikdo nehlásí, takže můžeme přejít eh, k hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Voting cards. Každý má svou hlasovací kartu sebou, prosím. Zjistili jsme, kolik členů je oprávněno hlasovat. Ok. Vote is open now. Hlasování je zahájeno. One minute, because the machine indicates mm. three, more, yep. three liberals. Yep. We have, uh, the machine indicates that there are... Stroj nám ukazuje, že eh, jsou tady tři členové navíc ze skupiny ALDE. <laughs> Takže prosím, já se zdržím. I tady tři členové jsou navíc, eh, takže potom začneme, začneme znovu, prosím. And, okay. Now, vote is open now. Hlasování je zahájeno. Mm-hmm. mm-hmm. So everybody voted? Not yet? Každý odevzal svůj hlas? Zatím ne. No. <laughs> okay. Vote is closed. eh? Hlasování je ukončeno. Damit äh, hat, haben die beiden Tím oba výbory jednomyslně äh, potvrdili linii a podpořili linii obou zpravodajů. Srdečně vám äh, blahopřeji k tomuto jasnému votu. Všem, které již neuvidím, přeju příjemný adventní čas a pěkné Vánoce. A hm, doufám, že ty dobré výsledky budou pokračovat v novém roce. Eh, rozpočtový kontrolní, nebo výbor pro kontrolu rozpočtu, prosím, ještě zůstane. Končím nyní to společné zasedání s rozpočtovým výborem a po krátké přestávce zahájím zasedání s výborem pro kontrolu rozpočtu.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 Um, Právě mě informovali o tom, že pan Marinescu eh, je ještě v hlasování ve výboru pro dopravu, proto navrhuji, abychom eh, zahájili přerušené zasedání v našem výboru pro kontrolu rozpočtu a zaobírali se bodem číslo 14, což je zvláštní zpráva číslo 9 2013 jedná se o podporu EU eh, pro Demokratickou republiku Kongo. Požádal bych pana Vespera z účetního dvora, kterého mezi námi srdečně vítám. No jo, ale zástupci komise, no jo, přijdou později. ale bez komise to nemůžeme udělat, to nemá smysl, takže musíme čekat, omlouvám se. Děkuji.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 Um, Takže Chci se zeptat našich kolegů z Evropské strany lidové. Myslíte si, že bychom mohli začít třeba, že zpravodaj dorazí později? Byli byste s tím srozuměni? Dobře. No tak... Že, milí kolegové, knappen äh, verspätung. ich darf herzlich von der europäischen investitionsbank in vertretung von herrn präsidenten. dovolte abych přivítal äh, předsedu eby pana äh, Verhojera, vy jste generálním ředitelem v EIB a my vás zde srdečně vítáme. Já. Navrhl bych tedy, abychom rovnou vstoupili do tématu. Dovolte, abych se zeptal, zda ze strany účetního dvora se někdo přeje eh, chopit se slova k Evropské investiční bance, pakliže to tak není, mohu vás požádat, pane řediteli, abyste nám představil postoj EIB k absolutoriu, které mám, váme, máme udělit. Děkuji vám mnohokrát. Ehm, za prvé, děkuji mnohokrát za to, že vaše banka, naše instituce má možnost vysvětlit některé otázky, které jste zmínili během vašich jednání. Za prvé, jak náš prezident již uvedl, během jednání před měsícem velmi se cítíme být nedílnou součástí strategie EU pro řešení dlouhodobých eh, důsledků krize. Zejména zdůrazňujeme, jak bylo požadováno, růst a zaměstnanost. A jak víte, my jsme informovali Evropskou radu v říjnu o tom, co jsme do té doby udělali a co chceme dělat eh, v následujících letech. Dvě z hlavních otázek, které byly zdůrazněny řadou z vás, byl náš závazek vůči kvalifikaci a pracovním místům, zejména řešení otázky té tragické situace nezaměstnanosti mládeže v některých zemích. A máme objem pro půjčky až 7 miliard pro tento rok. A chceme využít tento objem pro řešení této otázky. Další otázka, která je zejména zajímavá pro zpravodaje, byla otázka malých a středních podniků. Jak všichni víme, toto je páteř evropské ekonomiky a zdaleka to je převládající prvek, když jde o růst a pracovní místa. A my jsme zvýšili naše cíle na 18 miliard v letošním roce a jsme si téměř jistí, že to dosáhneme. Když vezmete v úvahu Eh, příspěvek na, našeho fondu fondů EIF, Evropský investiční fond, tak eh, se dostaneme na částku 20, přes 21 miliard euro v investicích do malých a středních podniků v letošním roce. Třetí věc. Chtěl bych eh, zdůraznit naši účast na aktivitách Evropské komise v takzvané iniciativě pro malé a střední podniky. V zásadě se snažíme využít eh, část strukturálních fondů v následujících letech jako záruku a mm, jako nástroj sekuritizace v následujících letech, tedy jako nástroj záruk pro posílení uvěrování malých a středních podniků. Teď provádíme rating a zjistíme, kdy budou členské státy se chtít podílet. A tento program byl rozsále eh, diskutován v létě v rámci iniciativy malých a středních podniků. Také chceme využít eh, některé fondy pro Horizon 2020 a COSME spolu s našimi vlastními zdroji. A samozřejmě je třeba také vzít v úvahu vše, co děláme, pokud jde o vnější politiku. Máme e, program, kdy asi 10% našeho objemu půjček jde do zemí mimo EU. Zejména protože e, uvádíme do souladu naši politiku věrování s cíly EU v zahraniční politice. Posilovat stabilitu podporovat eh, řádnou zprávu věcí veřejných, eh, podporovat investice do přizpůsobení se klimatickým změnám a zmírňování jejich dopadu. A jsme velmi vděční za, a teď se dívám na pana Kalfina, a jsme velmi vděční na nesmírnou podporu Evropského parlamentu, abychom mohli zachovat míru investic mimo Evropskou unii tak, jak tomu bylo v minulosti. A věci zde běží správným směrem a dívám se přitom na vás. Jsme vám velmi vděční. Možná nebudu hovořit déle a abych vám mohl lépe naslouchat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Knápene, to byla velmi stručná zpráva. Děkujeme za toto prohlášení a nyní zahoji rozpravu ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Náš zpravodaj tu zatím není. Chci se zeptat, kdo chce promluvit. Má někdo nějaké otázky nebo připomínky, otázky k diskuzi? Pan Kalfín, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Také bych se chtěl vyjádřit ke zprávě pana Marineska, ještě než pan Marinesko přijde. Já budu muset zase dříve odejít, ale myslím si, že nebude na škodu, když takto začneme. Nejdříve bych chtěl dát panu Knapovi určité informace. Jak víte, tak jsme trialog dnes ráno dotáhli do konce a myslím si, že to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny, včetně příjemcových zemí, tedy zemí jako příjemců. A pak jsou tady další věci, které jsou součástí zprávy, které jsou obzvláště zajímavé pro Evropský parlament. Uh, pan předseda hovořil o práci EIB s malými a středními podniky. To je nová zkušenost pro banky. O toto požádala rada a také evropské podniky, tak aby se vytvořily nástroje pro malé a střední podniky. A myslím si, že již jsme dosáhli dobrých úspěchů v této oblasti. V odstavcích 45 a 47 zprávy pan Marinesku navrhuje, abychom se více zabývali kritérii způsobilosti a zabývali se tím, eh, jakým způsobem způsobem se finance z EIB dostanou k malým a středním podniku. Většinou to bývá přes eh, zprostředkovatele. Takže nejdříve k těm kritériím způsobilosti. My máme v této oblasti určité zkušenosti a možná, že banka by mohla také říci, a dát nám nějaké informace o tom a ohodnotit to, zdali opravdu tato cesta směrem k malým a středním podnikům je dobrá. V odstavci v článku 60 se žádá zpravodaj o zvláštní zprávu o tom, jakým způsobem uvěruje EIB vnější činnost. Já vím, že v této oblasti se provádí různé šetření a zpráva také zpracovaná účetním dvorem by byla dobrá. Možná, že bychom toto měli také propojit s přeskumem v polovině období, eh, kter, eh, který má být tedy vydán eh, v roce 2016 až 2017. Také o tomto můžeme hovořit společně s revizí mandátu. Zpráva také volá potom, aby se zvýšily nástroje na sdílení rizik a na zvýšení rizikového uvěrování ze strany banky. My musíme eh, ovšem zabezpečit, abychom nezasahovali do bankovních operací banky. A jedním z kritérií by mělo být to, aby banka si zachovala vysoký rating 3A, eh, tak aby se dobře dostala k investicím a k financím na mezinárodním trhu. Já nebudu tady hovořit o snižování či zvyšování rizika na straně banky. Pak je tady ještě další zajímavá věc která se týká budoucího finančního rámce a také rozpočtu EU. To jsou různé nástroje, které které mají doplňovat práci evropského rozpočtu. Takže my již o tom jsme uspořádali různý slyšení a zde byla vypracová, byly vypracovány různé nové nástroje. Podívám-li se na nový finanční výhled, tak si myslím, že by bylo také dobré spolupracovat s bankou, tak abychom bychom viděli, kdyby profil banky mohl pomoci příjemcům lépe využívat evropské peníze. Bankovní nástroje nemohou nahradit evropské fondy, to je jasné, protože tady se jedná o bankovní instituci, ale když propojíme evropské financování s bankovními nástroji, pak to může vést k dosažení dobrých cílů. A potom také tady jsme také hovořili o činnosti eh, Rady moudrých, a která se zabývala tím, jak Evropská investiční banka spolupracuje s ostatními institucemi. Tady byla vytvořena platforma, kde se mohou setkávat různé finanční instituce. Celá ta spolupráce se dobře rozbíhá. Myslím si, že tady máme dobré signály. V, za určitou dobu bychom asi měli provést hodnocení celé situace ale e, nevládní organizace s tímto způsobem nesouhlasí. Ty e, nevládní organizace hovoří o netransparentním procesu, ovšem na druhé straně vidíme, že tento proces je velice efektivní, takže musíme dospět k dobré rovnováze. Děkuji vám. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. A nyní další kolegyně, paní Vajlu. Děkuji vám, pane předsedo. Také mám otázku týkající se malých a středně velkých podniků. To je všude eh, prioritou ve všech oblastech. Také u nás ve výboru pro vnitřní trh se pokoušíme pomoci. A tady je napsáno obecná podpora pro malé a středně velké podniky. Čili moje otázka je stejná jako otázka pana Kalfina. On hovořil o úvěrech. Jakým způsobem to organizujete? Zadáváte přímé úvěry malým a středně velkým podnikům nebo to děláte prostřednictvím malých regionálních a lokálních bank? <laughs> klidně by mohlo být, že to děláte i v této formě. Bylo by velice zajímavé, kdybychom to mohli také oznamovat u nás doma, protože v současné době je jeden z nejdůležitějších problémů malých a středně velkých firm ve všech zemích, i v Německu dokonce, likvidita čili hotové disponibilní prostředky. Promiňte, to jsem já, já to hned vypnu, praví paní poslankyně. Ani to nebylo důležité. Takže první otázka. Jak to tedy organizujete? Je to skutečně vynikající myšlenka, kterou my podporujeme. A druhá věc, malé a středně velké podniky jsou vlastně také průkopníky pro inovace a výzkum. Pomáháte také zde u určitých projektů propojených, organizovaných ve spolupráci s místními vysokými školami. To asi pro malé a středně velké podniky není tak snadné jako pro velké podniky, které mají vlastní výzkumná oddělení. Na druhé straně víme ze statistik, že malé a středně velké podniky tady jsou velice aktivní a chovají se aktivněji, než je obecně známo. A kdybyste tady mohl pomoci, kdybyste mohli jako banka pomoci, bylo by to výborné, ale by bychom to také velice rádi oznamovali na místě. Možná nám k tomu můžete říct něco bližšího. No, je-li to něco pozitivního, tak to není dobré sdělovat jenom o vánoční době, sdělovat radostná poselství. Eh, chcete na to přímo odpovědět, nebo myslím si, že ještě kolega Ody se chce na něco zeptat? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za veškeré informace, které jste nám poskytl. Mám několik otázek pokud jde o kapitál banky, my jsme byli svědky navržení navýšení kapitálu o 10 miliard, což umožní další zásahy ve výši 60 miliard. Ale já dost dobře nechápu souvislost navýšení kapitálu o 10 miliard, což umožňuje další zásahy ve výši 60 miliard a to, že členské státy tedy měly uvolnit eh, těch 240 miliard eh, kapitálu. Zbývá vlastně 220 miliard, eh, který, kterým, které mají být uvolněny a vy vlastně můžete půjčovat pouze dva a půlkrát upsaný kapitál, takže 242 miliard krát 2,5 a pokud máte 10 miliard hotovosti, tak vlastně jste schopni půjčit šestkrát tolik. Tam tomu úplně nerozumím. Další otázka. Ta se opakuje pokaždé, když hovoříme o této zprávě. Dohled eh, vaší banky. Parlament to žádá si už 10 eh, let, aby vaše banka byla podrobena dohledu. A bylo nám řečeno, že to nelze a že všechny investiční banky nejsou předmětem dohledu. A já jsem na kolokviu ve výboru regionu položil otázku eh, předsedovi Kezdy Depu, což je bývalý člen komise, a bylo mi řečeno, že tomu prostě tak není. A vidíme, že Evropská investiční banka stále není předmětem dohledu, přitom investiční banky jsou stále více podrobeny do, dohledu. A pokud jde o Evropský úřad pro dohled, bankovní dohled skrze bankovní unii, je předloženo plno návrhů v tomto směru. A máme dojem, že ministři financí, kteří, to je vlastně správní rada vaší banky, tak jsou hluší. Já nevím, jestli se jim to dostává na stůl a zda to rada guvernérů eh, řešila, ale eh, co si vy sám o tom myslíte? O tom, že by vaše banka měla být předmětem bankovního dohledu? A prosím, neříkejte, že máte dohodu s lucemburským orgánem dohledu, protože to slyšíme šest let. A kromě toho, je banka připravena zařadit na pořad dne všech eh, ministrů, kteří se tím zabývají, tuto otázku. Třetí věc. Evropská rada požádala EIB o studii o dlouhodobém financování v Evropské unii. Jaké jsou výsledky této studie? Mně se ta myšlenka zdala velmi přitažlivá, abychom mohli s odborníky, s profesionály na finanční inženýrství eh, přemýšleli společně. Vy máte vysokou míru odbornosti ve vaší bance. A jak se díváte na dlouhodobé financování infrastruktury, včetně eh, nebezprostředně výnosné infrastruktury, jako energetika, doprava a podobně? Co si o to myslíte? A poslední věc. Mně se líbilo, když se začal tím, že začínám, budu hovořit o vaší bance. Není to banka Unie, je to banka evropských vlád. A my jsme navrhovali, aby Evropská unie byla přidružena v rámci EIB. Jste tomu nakloněn? Parlament už odhlasoval, abychom se stali přidruženými členy banky jak se díváte na myšlenku, že by EU byla přímo zastoupena jako člen banky? Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji za tyto otázky a poznámky. Za prvé, několik informací k malým a středním podnikům. Malé a střední podniky čelí dvěma či třem hlavním problémům. První, jak jste viděli na semináři, kterou pořádal FED v Londýně, nedostatek poptávky, což je v zásadě tedy odpovídat na otázku, zda ekonomika roste, či zda zůstává ve stagnaci. A zatím tedy ta, přetrvává stagnace. Uh, a to se vracím k poznámce pana Odyho. My v Evropě jsme velmi závislí na uvěrování bankami oproti Spojeným státům například. Já myslím, že tady to je 80% uvěrování, 80% bankami a pouze malý podíl je, je účast na kapitálu a ve Spojených státech to právě naopak. Což znamená, že společnosti, firmy jsou méně závislé na bankách. Druhá věc je, že pokud jste tak závislí na bankách a čelíte bankám, které jsou pod velkým tlakem, aby redukovali svou aktivitu, protože musí tedy své výsledovky uvést do pořádku a musí řešit nové požadavky, například podle Bazileje 3, tak to je nevýhoda pro firmy, které potřebují peníze. A druhá věc, a to je už eh, součást toho problému, který máme v Evropské unii, zejména v eurozóně, je roztříštění trhu. Uvěrování v Itálii pro mm, malé, malý a střední podnik není stejný jako v Rakousku. Tam je rozdíl v rozpětí marží 250 300 bazických bodů. Takže toto podrývá aktivitu malých a středních podniků. Jak tedy působíme? Nemáme žádné bankomaty, nejsme komerční bankou, nejsme bankou drobného bankovnictví. My používáme retailové banky v terénu, ve městech, v, v terénu, které se zabývají tím, kone, tou konečnou fází uvěrování. Či oni znají své zákazníky a oni to musí posoudit. A tak fungujeme a tak toto my spouštíme. Máme program v Řecku, který byl spuštěn před létem. Dva programy tedy. Jeden je systém eh, bankovních záruk, kdy banky půjčují malým a středním podnikům. A druhý program v zásadě není jádrem naší aktivity, ale bylo to, byl, byl, o tom, byl o to velký zájem. Máme také obchodní financování, financování obchodu. A to, to je nástroj, který máme nyní v Řecku, protože prostě malé a střední podni, podnik nedostane půjčku, nedostane akreditiv pro každodenní e, obchodování. A to také tedy spouštíme na Kypru. A máme systém bankovních záruk v Portugalsku. A chceme řešit eh, otázky tak, jak se objevují v jednotlivých zemích. Takže takhle to prostě funguje. A samozřejmě existují rizika. Jedno jednoduché riziko. V této fázi ministři financí projednávají v kontextu bankovní unie systém programu bail-in tedy vnitřní řešení krizové situace. A náš kapitál na půjčkách 30 eh, miliard je připraven pro půjčky pro malé a střední podniky. A pokud eh, tento kapitál je ohrožen eh, tím, že by mohl nastat právě ten program bail-in, tak je vlastně ohrožen a potřebujeme vlastně větší, mít větší záruky, které by řešily právě toto riziko. Tedy není to úplně bez rizika, ale snažíme se dělat maximum a když je příliš brzy na to, abychom řekli, že už můžeme sklízet úspěchy, tak letos je poprvé za pět let, kdy zaměstnanost v malých a středních a podnicích neklesá, ale roste. Ne o mnoho, je to o málo, ale člověk skoro váhá, aby to zmínil, ale trošku to přece jenom po pěti letech roste. Takže alespoň se to ubírá správným směrem. A nyní, pokud jde o otázku, o, o kterou projevil zájem pan Kalfin, řekl, že bychom měli dostat zvláštní zprávu, co se týče výsledku našich aktivit mimo, naše uvěrování mimo EU. A je dobrý nápad to uvést do souladu s přeskumem eh, v polovině příslušného období. Je třeba mít na paměti, že poprvé eh, předkládáme před několika měsíci Eh, výsledky naší činnosti mimo Evropu. Tato, tato zpráva byla přivítána a zde se hovoří o některých špičkových nástrojích, které jsou využity. Tedy hovoříme o riziku, o tom, jako máme chuť se pouštět do rizika. A pro nás to, že máme trojité Ačko, není žádný fetiš nebo nějaká prestižní záležitost. Je to poměrně jednoduché, je to náš nástroj. Umožňuje nám to, abychom eh, si půjčovali za velmi málo, velmi levně. A můžeme potom přenést tuto výhodu na podílníky, na města, na země, na naše další partnery. Takže je to nástroj, pro poskytování přidané hodnoty. A tak se na to díváme a myslíme si, že je to klíčové pro relevantnost, kterou máme a pro naše další podmínky, tedy půjčování. Pan Kalfin také zmínil otázku takzvaného blendingu. On tomu řekl jinak, ale naznačoval orientaci Eh, využití chytré kombinace dotací a půjček, tak, abychom zvýšili kapacitu podpory ekonomiky. A v novém MFF eh, se těšíme na nové nástroje, které umožní v maximální míře blending, protože tím můžeme udělat pro ekonomiku více, v období, kdy všichni trpí rozpočtovými škrty a rozpočtovým omezením. Eh, paní Weiler hovořila o klíčové otázce inovací a výzkumu. Když se podíváte na základní filozofii banky, tak eh, ta filozofie říká, že musíme investovat tak, aby Evropa v budoucnosti byla schopna konkurovat. A to znamená, že se musíte zabývat udržitelností, inovacemi a konzistentností, koherentností společnosti. Společnosti musí být inkluzivní. A máme řadu programů, o kterých eh, jednáme eh, v souladu s myšlenkami nového víceletého finančního rámce spolu s komisí, abychom posílili eh, naše nástroje, zejména pro drobné sdílení rizika těch malých a středních podniků, které se zabývají výzkumem a inovacemi. Dálnice může být eh, důležitá, ale tím se zabýváme leta. Ale výzkum a inovace, abychom byli konkurenceschopní, to je důležité teď a jsme si vědomi tohoto prvku. Když hovoříme o kapitálu, o tom mluvil pan Ody, máme velmi malý uhrazený splacený kapitál. Je to asi skutečně 21 miliard, které jsou tedy splaceny. A máme vlastně 240 miliard upsaných, které nejsou v našich trezorech, ale můžete se na to spolehnout. A to je základ, se kterým pracujeme. A máme e, bilanci asi 540 miliard, což je poměrně rozsáhlé. A musíme vlastně e, vytvořit e, rovnováhu mezi našimi ručiteli. Máme země, které mají tři Ačka, některé mají o něco méně Aček, to sami víte. A vlastně na obou stranách té rovnice je třeba, abychom byli posuzováni jako solidní banka. A letos, co se týče navýšení kapitálu, tak to navýšení se postupně dostavilo na přelomu roku a my jsme rozšířili naše uvěrování o 40%. A uděláme to znovu, pokud to okolnosti umožní, stále jednáme o posledních detailech, ale chceme uchovat proticyklický objem půjček pro následující leta, protože to je to, co po nás chtěli členské státy chtěli, aby navýšení kapitálu se stalo proticyklickým nástrojem a to právě eh, děláme. Pokud jde o dlouhodobé investice, samozřejmě my přispíváme zelené knize komise o dlouhodobých investicích a byli a jsme aktivní při organizaci klubu dlouhodobých investorů a to je důležité, protože to je ta cesta, která sníží závislost, zejména pokud jde o malé a střední podniky, ale také další firmy, sníží závislost na bankovním sektoru a umožní dalším investorům, penzijním fondům, pojišťovnám, aby se podíleli, aby investovali do ekonomiky. Takže jsme velmi zapojeni právě do tohoto a komise samozřejmě v určité fázi e, bude konkrétnější a naváže na zelenou knihu. Poslední věc, e, pokud jsem na něco nezapomněl, ale vy mě to určitě připomenete. Poslední věc, která souvisí s dohledem jak víte, na žádný způsob nemáme problém s jakýmkoliv dohledem, který by sloužil svému účelu. A samozřejmě jsme posvěceni jako instituce v římských smlouvách se všemi právními a regulačními součástmi, které s tím souvisejí, ale máme systém dohledu, i když nemáme takový dohled, jako bychom byli obyčejnou komerční bankou, protože my nejsme takovou bankou. My jsme v minulosti požádali ECB, aby byla naším dohledem, to nezapadalo do našeho programu a do jejich priorit. A teď eh, aktivity ECB se rozvíjejí, tak je, je mož, můžeme zvažovat, zda by to mělo nějaký dopad pro veřejné finanční instituce, jako je naše. Ale jsme tomu otevřeni. A my jsme to už nabízeli v minulosti. Mezitím Mezitím to, co děláme, by se nemělo nějakým způsobem umenšovat. My máme dohled eh, ze strany eh, centrální banky Lucemburska. Každou, každý měsíc dostávají zprávu o naší likviditě a máme kontrolní výbor, který to bere velmi vážně. S novou další odpovědností eh, jako důsledek Lisabonské smlouvy pokud jde o osvědčené bankovní postupy. A jsme podrobeni auditu Evropského účetního dvora ve všem, co se týká dalších evropských institucí. A celá řada našich aktivit souvisí tak či onak s eh, institucemi Evropské unie, ať už jde o blending, ať už jde o náš mandát, ať už jde o záruční prvky. Takže to vše má souvislost eh, s evropskými institucemi. A tady je aktivní Evrop, Evropský účetní dvůr. A samozřejmě to vše je pod kontrolou ombudsmana a OLAFu. A také bych se mohl zmínit eh, o sofistikovaném systému eh, stížností. Ehm, za několik týdnů zveřejníme zprávu o stížnostech, o mechanismu, jak funguje, kdo si stěžuje, jak nakládáme se stížnostmi. A většina z nich byla vyřešena koncenzuálně, některé se dostaly až k ombudsmanovi. Takže máme poměrně širokou škálu stavebních kamenů, které se týkají dohledu. A pokud jde o vrchol té pyramidy, ať už je to ECB, kdy bude řečeno, my chceme vykonávat e, váš dohled, anebo tak, jak národní centrální banky vykonávají dohled u svých bank, tak e, tady tomu jsme naprosto připraveni, otevřeni a my už jsme vlastně v minulosti k tomu vyzvali. Děkuji vám mnohokrát a snad jsem vyřešil většinu vašich otázek. Děkuji mnohokrát, pane řediteli, a než dám teď slovo panu zpravodaji, který byl na hlasování ve výboru pro dopravu, chtěl bych potrhnout, že jsme o tom diskutovali ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale i v jiných výborech, například ve výboru pro regionální rozvoj. Tam to bylo předmětem také usnesení. My jsme chtěli, aby Evropská investiční banka dělala více pro financování středního stavu, protože jsme rozpoznali, že zejména v reformujících se a krizových zemích právě malé a středně velké podniky měly problémy, Eh, aby získali přístup k úvěrům v důsledku finanční krize a pak se mm, stěžovaly jejich podmínky. A proto vám mnohokrát děkuji za vaše informace. A samozřejmě také chci poděkovat panu předsedovi Hojerovi, jakož i dalším v jeho týmu. Eh, přijeli jste nás v Lucemburku, tam jsme vedli velice zajímavý informační rozhovor a tam už jsme mohli vyjasnit určité otázky. A nyní bych se rád zeptal, zda tu jsou ještě kolegové, kteří by se chtěli na něco zeptat. Nejprve dávám slovo panu zpravodajovi, panu Marineskovi, prosím. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Jak víte, tak program je velice složitý, protože že já jsem byl na výboru pro dopravu, kde jsme hlasovali o právech cestujících v letecké dopravě, takže vlastně o právech nás všech. My eh, vypadá to tak, že budeme mít veškerá práva jako pasažéři, ale nebudeme mít čím létat, protože letecké společnosti pod eh, tou tíhou finančních závazků téměř padnou. Uh, když by to všechno měli platit. Já děkuji za odpovědi. Domnívám se, že bylo již téměř řečeno. Já chci zdůraznit jednu věc. Vy jste Evropskou bankou, to znamená, že se musíte zaměřit na Evropu a zvláště na země v potížích, protože tam musíte pracovat více. Vy jste také investiční bankou, to znamená, že musíte investovat, vytvářet pracovní místa a zaměřit se na malé a střední střední podniky. Takže se musíte zaměřovat i na tyto aktivity. V budoucnosti mi pošlete otázku eh, odpověď na jednu otázku. Eh, kolik si myslíte, že jste v minulém roce či v minulých dvou až třech letech vytvořili pracovních míst v důsledku své aktivity? A dalším je pan Mulder. Nejdříve chci říci, že děkuji za to, že mezi nás úředníci Evropské investiční banky často chodí. My jsme vlastně zodpovědní pouze za 10 provozního kapitálu. To znamená, že se nám dostává skutečně velké pozornosti ze strany EIB. Mám dvě připomínky. Za prvé, pan Knapen o tom již hovořil a to je přitažlivost Evropské investiční banky a nízké úrokové sazby, které si mohou dovolit na základě 3A ratingu. A e, oni nadále tento status si udržují, zatímco jednotlivé země je pomalu, ho pomalu ztrácejí. I dokonce v Nizozemsku byl náš rating také kapinku snížen. A pokud se týče vnějších operací, je celá řada věcí, na které se zaměřujete. E, například e, vy spolupracujete s Africkou investiční rozvojovou bankou, také se Světovou bankou a s dalšími institucemi. A tyto banky mají všechny různé kontrolní systémy a nás zajímá, kontrolní systém Evropské investiční banky. Mě by zajímalo, jak tento systém funguje ve spolupráci s ostatními bankami. Předpokládáte, že váš e, systém je dobrý, anebo máte ještě další vnitřní auditory? To je náš problém, jestliže například e, dáváme něco organizacím OSN, pak je velice těžké sledovat, kam ty peníze tečou. Děkuji vám. Ještě se chce vyjádřit některý z dalších kolegů? Ne, není tomu tak, prosím, pane předsedo, máte slovo. Ano, velice stručně. Děkuji vám. Děkuji také zpravodajovi panu Marineskovi za jeho příspěvek. Já zajisté uh, se vám ozvu. Já budu však opatrný při zveřejňování určitých čísel. Existují různé projekty, které se zaměřují na růst zaměstnanosti, ale u těchto některých projektů čísla známe, ale obecně skutečně nyní nemohu hádat z křišťálové koule. Uh, takže odpověď vám poskytnu časem. A nyní pan Mulder. Samozřejmě, jestliže jste akcionářem, například akcionářem, který je také ručitelem banky, jestliže banka by ztratila rating 3A, tak se vás to také bude dotýkat. Musíte udělat některé věci. Musíte velice eh, přesně si uvědomit, jak jaké páky si můžete dovolit. Jestliže většina států bude mít 3A, pak máte větší možnosti. A pak je tady jedna věc, která zní konzervativně. Je třeba mít velice solidní řízení a pečlivé eh, řízení rizik. Prostě v tom staromódním slova smyslu. A já se domnívám, že banka má velice dobré know-how u projektu, velice dobré pracovníky. Takže vidíte, že naši pracovníci skutečně postupují velice opatrně. Pokud se týče v naší vnější činnosti, jak fun- to funguje? My děláme dohody s ostatními bankami, spolupracujeme s dalšími investičními bankami, také mm, schvalujeme různé smluvní doložky, které stanoví, kdo je zodpovědný za co a kdo provádí audit. My spolupracujeme také s Světovou bankou. My nejsme rozvojová banka, my jsme investiční banka, takže my se spoleháme na pracovníky Světové banky z hlediska například otázek dobré zprávy a potom v této oblasti děláme smlouvy. Máme také oddělení odbor pro činnosti s ostatními investičními eh, institucemi. My se stále více snažíme propojit systémy jeden z velkých průlomů v posledních letech je takzvaná pomocná iniciativa pro transparenci takže když se podíváte na počítač, tak to tam nenajdete, ale já vám mohu říci, že my jsme napojeni na tento systém a my se můžeme dívat eh, do, vzájemně do svých spisů a sledujeme postup. To znamená, že máme mechanismus, který podporuje pracovníky, kteří se zabývají řízením projektů. Děkuji vám, pane předsedo. To je z mé strany vše. Děkuji vám, děkuji vám, pane Knápen za tyto otázky. Pan zpravodaj je také spokojen s vašimi odpověďmi a my se těšíme na další návštěvu Evropské investiční banky na naší schůzi kontrolního výboru končím tento bod na programu. Přeji vám hezké Vánoce a uvidíme se příštím roce. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je zvláštní zpráva účetního dvora k tématu pomoc pro eh, Kongo. A tady máme zpravodaje pana Stáse a další zástupce komise. Takže nejdříve bych dal slovo účetnímu dvoru. Pan Vesberg má prosím slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením seznámit vás se zvláštní zprávou týkající se podpory EU určené na správní věcí veřejných v Demokratické republice Kongo. Eh, dobrá zpráva věcí veřejných je základním faktorem pro mír, rozvoj a demokracii a na tomto základě spočívá veškerá naše spolupráce s třetími zeměmi. Skutečností však je, že 1,5 miliardy lidí žije v oblastech, které jsou zranitelné a ohrožené válkou a bojem. A naše pomoc v tom, z tohoto hlediska je tedy střídmá. Tyto země nedosahují cílu tisíciletí. Závěr je ten, že musíme zlepšit naší činnost ve zranitelných zemích. Audit hodnotil zdali podpora EU je poskytována relevantně a zdali také dosahuje plánovaných cílů. Audit se zabýval 16 projekty, včetně podpory volebního procesu, otázka bezpečnosti, justice a policie, e, decentralizace, v letech 2003 až 2011. Celková hodnota byl, těchto projektů byla 400 milionů euro. Je důležité zdůraznit, že jsme hodnotili mix bývalých i současných projektů eh, poskytovaných EU. Eh, Demokratická republika Kongo byla zvolena jako případová studie, protože je to jeden z nejkonfliktnějších států na světě a také EU je jedním z největších rozvojových partnerů a v posledních eh, deseti letech jsme této zemi poskytli 1,5 miliardy euro. My jsme dospěli k názoru, že zatímco komise vytvořila rozvojovou strategii, která byla zaměřena na ekonomický rozvoj, tak přesto zde existovaly nedostatky na úrovni individuálních projektů a programů. Méně než polovina programů pravděpodobně nedocílí očekávaných výsledků. Po krok byl pomalý, nerovnovážný a celkově velice omezený. Trvale její rozvoj je nereálný. Ehm, také audit našel oblasti, kde také to souviselo s tím, že projekty, které byly vybrány, nebyly vybrány správně, také se nesprávně e, řídila rizika. Komise EEAS nevyužívala dostatečně podmínky tak, aby eh, se zaměřila na plnění závazků ze strany Demokratické republiky Konga před eh, realizací projektů. Máme program, který je zaměřen na eh, maximalizaci a také nejlepší čerpání evropských peněz. To znamená, že nejdříve by měla být zlepšena a eh, eh, znovu zvážena rozvojová strategie a je třeba se více zaměřit na zodpovědnost Demokratické republiky Kongo. Za druhé, jestliže vstoupí vstoupíme eh, do Konga a zahájíme naše projekty, pak by komise měla stanovit realističtější cíle vzhledem k absorpční kapacitě. To znamená, si musíme uvědomit slabiny místní zprávy, také nedostatek eh, monitorovacích a dohledových možností. V tomto zranitelném a kontextu musí komise lépe vyvážit své cíle a svá očekávání. Za třetí, také eh, Demokratická republika Kongo se musí zavázat k plnění cílů, protože EU je hlavním partnerem Konga a proto evropské peníze musí být zavázány, navázány na podmínky eh, plnění programů. EU musí také v případě problému reagovat adekvátně. A závěrem politický dialog musí být zlepšen. Musí být náročný, ale musí být také srozumitelný. Musí být aktuální a musí také procházet jednotlivými správnými kanály. Pak tento dialog může být účinnější a povede snadněji k dohodě o podmínkách, které jsou zásadní pro splnění e, evropské rozvojové pomoci. Také musíme hledět na jistou návratnost prostředků. Tato zpráva přichází ve vhodný moment, protože v současné době Evropská vnější služba e, nyní reviduje své strategie do roku 2020 s Kongem. Tato doporučení přicházejí ve dobrý čas, tak abychom zlepšili řízení našich programů v budoucím finančním rámci. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. West. Děkuji, pane Westbergu. A nyní má slovo Bart Stas, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, účetnímu dvoru a příslušnému členovi účetního dvora i všem jeho kolegům, všem auditorům, kteří se zabývali touto důležitou kontrolní zprávou, protože jste nám předložili mnohé, o čem můžeme uvažovat a sdílím do značné míry vaše doporučení a vaši analýzu, když musíme uznat, a to bychom neměli minimalizovat, že způsob, jak se pracuje v Kongu, tak eh, tam ty okolnosti jsou minimálně obtížné. Já sám jsem byl dvakrát v Kongu v posledních letech v rámci této zprávy a jako belgičan se mi to stává častěji, protože například i rodinné vazby zde existují. Já jsem byl v Kinčase týden a během prezidentských voleb jsem strávil týden v Bukavu a v provincii Kivu, takže jsem viděl, nakolik je těžké pracovat v terénu. Měl jsem i kontakty s komisí tehdy, měl jsem kontakty s Richardem Zinem, který byl velvyslancem a který nás tam zastupoval. No, takže skutečně je třeba brát v úvahu tyto okolnosti, protože pokud jsme nebyli na místě, tak si těžko uvědomíme, kolik je těžké tam působit. Ale nyní, když jsme nastínili pozadí, tak eh, Teď je třeba říci, že komise mohla reagovat trošku konkrétněji na některé věci. Skrze Henka Primla jsem eh, vstoupil do kontaktu s ESVČ a s komisí a zúčastnili jsme se některých diskusí, ale některým věcem se mohlo zabránit. Kdyby ty reakce byly konkrétnější, hovoříme samozřejmě o kondicionalitě, o vzájemném dialogu, který je nezbytný a dodržování lidských práv. Kromě toho si také myslím, že vzhledem k obtížnosti okolností, kde pracujeme, tak bychom se snad měli pokusit více jít cestou nevládních organizací. Některé nevládní organizace jsou aktivní v terénu, na místě konžské nevládní organizace, respektive nevládní organizace Konga, které eh, spolupracují s nevládními organizacemi severu, tak říkajíc. A ty výsledky potom jsou lepší. A více se zaměřují na potřeby místní populace. Za čtvrté, konstatujeme, že velké projekty by měly být financovány několika dárci. A v budoucnosti, pokud budeme znovu vytvářet velké projekty, tak kontrola koordinace by měly být centralizovanější. S Kinshasy a ve spolupráci s vládou samozřejmě. Protože je třeba, aby v naší rozvojové spolupráci tam bylo to přivlastnění si projektu ze strany místní vlády. A je třeba přičknout úlohu i Kinshase. A lidé z naší strany by měli vést větší dialog s vládou a díky tomu by výsledky byly pozitivní. Za páté, a to myslím je také důležité, musíme podpořit dialog s mezinárodními partnery. Vidíme, že stále více partnerů je přítomno, Čína je evidentně přítomná a těžko cestovat po Kongu, aniž byste si všimli staveb s čínskými dělníky, kteří pracují. A nejsou to místní, ale jsou to Číňané a to zabolí, když vidíme, že jsme nevyužili této příležitosti. Takže je třeba vést dialog s Číňany se zahraničními partnery o nových formách spolupráce a zjišťovat tedy, jaký by mohl být dopad té spolupráce. A za šesté, já bych chtěl povzbudit ESVČ a komisi, aby byly ještě aktivnější. Jsou aktivní, ale měly být dále v dialogu s úřady DRK. Je třeba využít všechny diplomatické cesty, abychom podpořili respektování demokratických hodnot. Sedmý bod je obtížný, já to dobře vím, kondicionalita. Jako dárci a dárci významní, jak zajistit, že to, co dáváme, bude využito aby se některé věci posunuly kupředu, aby se jiné věci nastartovaly. A v tom dialogu, který jsem vedl s ESVČ a komisí, mi bylo často řečeno, a to souvisí s dohodami, máme s zeměmi z AKT, že tu je taková celá eh, filozofie v pozadí, že komise si nepřeje vést politiku stop and go, to znamená, že se všechno zastaví a vrátíme se, až ty věci budou vyřešené a potom se to uvolní. To není možné podle dohod z Kotonu, takže musíme více působit cestou politického dialogu, cestou partnerství a snad bude komise schopna o tom za chvilku pohovořit, respektive zástupce ESVČ bude schopen zmínit ty nástroje, které se mají použít, aby tato politika, tento cíl byly splněny. A když hovoříme o kondicionalitě, tak je třeba na to nahlíž, nahlížet jako na cestu k určitým cílům a ne jako něčemu vynucenému. A možná, že ESVČ nám řekne něco velmi konkrétního, což jsme nemohli v doporučeních eh, zapracovat zejména pokud jde o absolutorium. Tolik mé poznámky, pokud jde o pracovní dokument, který jsem vám předložil. Tam jsou čtyři nebo pět bodů, které doporučuji převzít. Jsou to doporučení zpravodaji, který má na starosti absolutorium. To by mělo být ve výroční zprávě o absolutoriu. Já jsem vyrozuměl, že za komisi a za SVČ, že ve většině případů e, ta doporučení jsou sdílená. Možná ještě několik slov vzem ke kolegům, kteří si budou přát e, některé věci trošku pozměnit. Já žádám v bodu A, aby všechny provincie a všechny místní organizace byly více zapojeny. Komise říká, budeme muset eh, věnovat větší pozornost východu Konga. Víme, že tam probíhá ozbrojený konflikt. Teď se věci v poslední době trošku uklidnily. A i zde jsem připraven eh, to pojmout podrobněji, přesněji se zdůrazněním trvalého zemědělství, zdravotnictví, a snad i bod 4 malé a, kde hovořím o podmíněnosti. Možná tento pojem podmínky bychom mohli nahradit cíly, protože v takovém případě by se to více blížilo dohodám z Kotonu. Tolik, pane předsedo, můj úvod a očekávám eh, reakce kolegů i eh, SVČ. Děkuji mnohokrát. Mám tady několik přihlášek. Nejprve paní kolegyně, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám také. Děkuji panu Vesperkovi a panu Van Stejsovi. Domnívám se, já bych se chtěla, já bych chtěla zareagovat na obě zprávy. Eh, na zprávu účetního dvora. Ta je velice kritická, ale pravděpodobně eh, to takhle všechno je. Já jsem ještě nikdy v Kongu nebyla, mohu to tedy pouze pojmout na zák a posoudit na základě analýz, ale pravděpodobně to tak bude. Dodatečně k připomínkám pana zpravodaje, který se k tomu kriticky vyjádřil. Mám ještě několik připomínek. Za prvé, já bych to neodbyla tak snadno, že trvalá udržitelnost u projektu v Kongu není možná. Domnívám se, že dnes eh, na celém světě je to strategický pojem, že projekty, koncepce, ideje, i a právě v rozvojových zemích a v politice pro rozvojovou pomoc musí mít charakter trvalé udržitelnosti a že se o tom musíme pokusit i v Kongu, byť je to svízelné a podmínky tady byly plasticky vylíčeny. Mm, také zastávám názor, že domestic commitment, tak jak vy jste to řekl, musí být posílen. Tak to děláme i v Evropě. Není tomu tak všude ještě a zatím, ale máme také zkušenosti, z nich se můžeme učit. Strukturální reformy, ano, to, z toho musí také vzejít. To je hodnota sama o sobě, která sama o sobě už znamená trvalou udržitelnost, alespoň v mých očích. Lepší spolupráce tady byla zmíněna, no to mě tak trochu udivilo. I tady máme dlouholeté zkušenosti Eh, s evropskými službami a službami OSN. Mm, v jiné zprávě, kterou jsem se zaobírala, jsme to také konstatovali, že mezinárodní organizace nespolupracují všechny tak, jak by mohly. A to je rozhodně deficit. A musíme tedy lépe spolupracovat s OSN a samozřejmě také s Číňany, kteří tam jsou. Možná, že bychom měli zapomenout na naše předsudky Toliko tedy k těm doporučením eh, Berta, eh, Barta. Pardon. Ještě, tak mám, ještě mám několik připovídek. Četla jsem hodně, eh, ale tak trochu jsem postrádala ten zvláštní význam při budování státu také ženami na místě ve veškeré rozvojové politice, zejména v Africe, ale i v Ázii, stále znovu konstatujeme, že ženy jsou faktorem stability, zejména v oblasti pomoci malých, zcela malých podničků, jako například šicí dílny, krečovské dílny a z toho pak má zisk celá vesnice a tam jsem v tak podrobné zprávě nic takového nenašla a domnívám se, že to tam patří. A potom za druhé ve vaší zprávě jsem si naprosto zajedno s vámi, že je důležitá decentralizace a tato obrovská země, třeba že obyvatel nemá tolik, ale přece jenom ta obrovská země s 11 eh, provinciemi či oblastmi se proto hodí zvláště, aby se zapojila lokální úroveň a místní seskupení a struktury. good governance, dobrá zpráva věcí veřejných. Tady jsem si všimla od druhého bodu, Barte, takřka mám dojem, že v Kongu by bylo třeba omezit podmínky a říci jenom governance, governance, čili zpráva věcí veřejných. Už by bylo dobré, kdyby se nám podařilo dosáhnout tam zprávy věcí veřejných vůbec jako takové a chtít dobrou zprávu věcí veřejných, to by bylo možná trochu příliš. Boj proti korupci, boj proti podvodům, to je téma, s nímž se teď již dva roky vypořádávám. Domnívám se, že v každém stanovisku, které zpracováváme, ať už účetní dvůr nebo parlament, měli bychom vždycky do toho zapojit, že nejenom očekáváme, že se proti tomu bude postupovat na místě, ale že samozřejmě i evropské podniky a firmy angažující se tam na místě a činící tam své investice se musí držet etického kodexu, protože ono to totiž není tak samozřejmé, jak to říkám. Všechny evropské podniky se tak nechovají. A viděli jsme několik takových příkladů. A na závěr také je podle mne správné, že je třeba omezit priority a nedělat z toho nějaký pestrý vějíř všeho, ale tak trochu mi chybělo. Četla jsem si eh, silnice, voda, zdraví, ale chybí mi tady vzdělávání. Možná jsem to pře- <clears throat> pře- nějak přehlédla, ale v jiné analýze jsem se dočetla, že v Kongu pouze 30 obyvatelstva má vůbec přístup ke vzdělání. V tom případě bychom měli bezpodmínečně zapojit o vzdělávání No vždyť to je trvalá udržitelnost par excellence, aby se umožnilo vzdělávání ženám a dětí, dětem, pardon, aby nezůstaly analfabeti. A úplně poslední bod, to je bod pět. Barte, tam jste, tam byste neměl napsat komision, komis, komise by měla, ale komise má. A v poslední větě bych napsala, když už chceme vědět, jaké projekty nevyčerpaly peníze, kolik peněz stojí ještě k dispozici, z jakých fondů, tak bych také ráda věděla odůvodnění. Měli bychom tam ještě dopsat proč. Bylo to tím, že peníze nebyly vyžádány, nebo že se zkrátil rozpočet z Evropské unie. Bylo by dobré vědět ty důvody. Děkuji mnohokrát a myslím si, že jinak to můžeme podpořit. Děkuji paní Weiler a Bohužel pana zpravodaje neslyšíme, nehovoří do mikrofonu. Pan předseda a nyní Inge Gressle. Děkuji vám. Já mám několik otázek. Mě překvapila tvrdá kritika účetního dvora podpore, z podpory voleb. Já jsem si totiž domnívala, že volby v Kongu byly velkým úspěchem a že tam někdo vyhrál, kdo neměl vyhrát, tak to nemůžeme spochybnit proto celý proces, když nevyhrál zrovna ten, kterého jsme si přáli. A nyní, pane Vesp, Berg, já vám nyní řeknu, co se povídá v kulárech komise. Tady se hovoří o tom, že máme co dočinění s belgickým číslem, neboť belgický člen účetního dvora a také komise, nemyslím komisaře, takže já si myslím, že když tady nebudeme hovořit věcně, pak se celá kritika vytratí. Kongo je zajímavá země, protože je to obrovská země, velká jako celá Evropa. A nyní vezmu čísla. Jestliže miliardu euro tam vložíme za rok na terén, který je velký jako Evropa, co si dovedete představit, že za to dostaneme? Co chceme? vlastně dosáhnout. To není kapka eh, na horký kámen, ale teďka, eh, když se hovoří o tom, že bychom se měli pustit ještě do vzdělávání, já bych spíše byla pro koncentraci evropské pomoci, protože více nemůžeme udělat a dosáhnout. Tam máme asi 70 až 80 eh, pracovníků. Dovedete si to představit, že po celé EU bychom měli 70-80 pracovníků, tak ti nemohou nemohou zvládnout nic. Takže já si myslím, že bychom měli zůstat nohama na zemi. Myslím si, že eh, bychom měli postupovat realisticky. Já jsem úplně nepochopila, čeho máme vlastně dosáhnout prostředky, které tam vkládáme také především tím objemem těch prostředků vzhledem k problémům, které se v na tomto území vyskytují. Já jsem to úplně nepochopila, ale možná, že by se k tomu mohla vyjádřit komise a také účetní dvůr by se mohl vyjádřit k té bigické otázce. Ano, děkuji a nyní tady nemám žádné další otázky z výboru a proto žádám pana Vesberka, aby se vyjádřil k těmto otázkám. Předpokládám správně, že také naši auditoři byli pro vypracování zprávy na místě a já se vás ptám, vy jste tam také byl a jak se to logisticky zvládnul, protože otázka paní Gresle, která hovořila o velikosti státu, tak si dovedu představit, že se tam prováděly namátkové kontroly, ale ty nám skutečně nedají prakticky žádný přehled o situaci. Možná, že opravdu tady podléháme jakému si nesprávnému hodnocení. Možná, že byste se mohl vyjádřit k tomu, co řekli kolegové. Děkuji, pane předsedo. Chci začít otázkou, zdali tým byl na místě. Ano, tým eh, strávil v Kongu tři týdny a navštívili jsme čtyři různé provincie. Já jsem tam osobně nebyl, protože já nehovořím francouzsky a já bych býval eh, byl problematickou osobou v tomto týmu, protože bych býval potřeboval tlumočení a opravdu to nestálo za to. Já jsem si tady napsal několik otázek. Ano, je správné říci, že jsme byli poněkud kritičtí k volebnímu procesu, ale je tady velký rozdíl mezi volebním procesem v roce 2005 a v roce 2006 a 2011, kdy 2005 a 6 jsme zdůrazňovali, že většina projektů v oblasti volebního procesu byla úspěšná, ale tak tomu nebylo v roce 2011. Skutečnost, že se tam vůbec volby mohly konat, tak tato otázka je, či tato skutečnost je zajisté velkým úspěchem. Také musíme připomenout, a možná, že jsem mohl o tom hovořit konkrétněji. Proč jsme si vybrali Kongo? My jsme si vybrali Kongo, protože je to zranitelný stát. My jsme hledali takový příklad problémů, které mohou být symptomatické také pro jiné státy v podobné situaci. My jsme Kongo využili jako případovou studii. A nyní, když jsem eh, tady předčítal zprávu a prezentaci, tak musím říci, že tato zpráva se stala spíše zprávou o Kongu, než jsme původně předpokládali. Většina těchto problémů však eh, je také zastoupena v jiných zranitelných a křehkých státech. A eh, je jasné, že je důležité pokračovat v podpoře křehkých států, ale musíme z toho vyvodit závažné poučení jak být úspěšní v tomto nepřátelském, v tomto nepřátelském prostředí, skutečně nepřátelském prostředí. Tady se hovořilo o podmíněnosti, což je velice záludná věc. My to víme a účetní dvůr je toho názoru, že je mimořádně důležité diskutovat s vládami takovýchto států a takovýto dialog musí být velice náročný, ovšem musí také chápat situaci a musí být aktuální a musí být prováděn správnými kanály. Já si však myslím, že když takovýto dialog se nebude konat potom, eh, vlastně potom veškerá pomoc přijde v ní več. Takováto podmíněnost je bezpodmínečně nutná. Děkuji vám. Děkuji vám za dodatečné informace. Komise, prosím. Ano, dávám slovo komisi. welcome here Přivítáme pana Verveke, který se ujme slova. Za komisi já jsem Pierre Amiat, já jsem ředitelem, který má na starosti Střední Afriku a Západní Afriku. Mám celou řadu křehkých států ve své oblasti působnosti. Chtěl bych skutečně poděkovat eh, účetnímu dvoru za zprávu. Jak pan komisař eh, Pibalk a místo předseda mm, a vysoká zástupky Naštnová řekla, my bereme velmi vážně připomínky a doporučení soud, účetního dvora. A chci poděkovat také zpravodaji za kvalitní dialog, který se nám podařilo navázat. Chtěl bych se zmínit o té zranitelnosti. Je těžké mít takové vzorové příklady, tak jak navrhuje účetní dvůr. Zranitelnost, křehkost není jednotným konceptem. Je to velmi obtížný konto, eh, koncept, který se těžko dá uchopit. Neexistuje univerzální recept na řešení, existují zásady, které uplatňuje jak mezinárodní společenství, které jedná s křeskými státy, tak křeské státy samotné uplatňují tyto principy a existuje konsenzus, který je vedený samotnými křehkými státy. Jakým způsobem k té křehkosti přistupovat? Je to koncept takzvaného nového údělu, který byl schválen v Pusanu na zasedání mezinárodních subjektů, které jsou angažovány v rozvojové pomoci. A jedna z těch zásad byla, že jde o řadu vyjednávaných cílů, které jsou dohodnuty oběma stranami. A zpravodaj navrhl cíle a já bych eh, navrhoval dohodnuté cíle, protože tady jde skutečně o smluvní vztah mezi dárcem a křehkým státem. A ty se domluví na cílech, které by si přáli společně. Za druhé, to je skutečnost, že eh, ve zprávě zpravodaje je doporučení týkající se lepšího rozdělování naší pomoci. Jednoduchý komentář je, že Evropská unie není sama o sobě schopna pokrýt celé Kongo. A tudíž eh, odpověď na toto přání je, že existuje dobrá koordinace mezi dárci, abychom docílili lepšího pokrytí území na základě kritérií, které, která je třeba definovat ale je pravda, že současný koncenzus pro nadcházející období je, že mezi mezinárodními dárci eh, bude, dojde ke koncentraci financí, což je důležité zejména pro bezpečnost a křehkost, zranitelnost a to zejména platí pro východní Kongo. Pokud jde o co je realistické a co je nerealistické ambice, slyšeli jsme účetní dvůr a myslíme si, že můžeme být realističtí, když hovoříme o měřitelných úspěších, jako je vybudování x kilometrů silnic, vybudování elektrických lenek, výcvik úředníků a podobně. Ale je mnohem obtížnější definovat, co by byla realistická ambice, když hovoříme o volbách. Měli bychom, se skomp- měli bychom být schopni ustoupit z vysoké míry ambicí, když prosazujeme hodnoty EU. Nemůžeme mít volby, které byly pouze z poloviny uspokojivé. Chceme dodržování co nejvyšších norem od samého počátku a je pravdou, že ex posto vypadá příliš ambiciozně, ale já bych eh, skutečně těžko definovala realistickou ambici, když hovoříme o boji s korupcí, o vedení spravedlivých a svobodných voleb. A v této zprávě hovoříme o správné řízení věcí veřejných. Pokud jde o využívání místních nevládních organizací, samozřejmě nevládní organizace mají před sebou velkou úlohu, ale nikoli ve všech oblastech v oblasti eh, zprávy eh, veřejné a voleb je jasné, že nevládní organizace mohou odvést skvělou práci při přípravě voleb jako hlídací pes eh, ve věci korupce a my podporujeme nevládní organizace určitě, ale meze využití nevládních organizací pro poskytování základních sociálních služeb v zemi, jako je DRK a dalších zemích, je, že chcete vytvořit eh, vlastně systém, který si přivlastní vláda. A eh, vláda a její odpovědnost při přivlastnění reform, eh, vlastně, kdy nevládní organizace dostanou úkoly, které normálně jsou plněny samotnými státy, má svou cenu, pokud jde o udržitelnost vašeho úsilí. Pokud jde o dialog s Číňany. Dost cestuji v Africe a vidím Číňany na řadě míst. A nemyslím si, že oblast eh, zprávy věcí veřejných je něco, co bych chtěl řešit právě s Číňany. Například eh, jejich obchodní postupy jsou takové, že společnosti z EU samozřejmě musí bojovat s korupcí, ale nejsem si zcela jist, zda to je sdíleno všemi obchodními partnery v, na, v našich zemích v regionu. Ale samozřejmě hovoříme s Číňany o Africe na strategické úrovni, vedeme poměrně plodný dialog, ale je to obtížnější v těch konkrétních zemích, než je to v Pekingu a s Číňany i dalšími subjekty, protože v dnešní Africe musíte mluvit s Turky, s Maročany, se všemi zeměmi, které jsou velmi aktivní v této části světa. Pokud se nyní dostaneme k otázce, která je klíčová pro Evropskou komisi, a kde je obtížné pro nás přijmout doporučení eh, tak, jak je nyní formulováno. Kondicionalita je pojmem, který vlastně znamená mezinárodní koncenzus pro rozvoj. Už o tom nehovoříme. Já zmiňuji práci na takzvaném novém údělu a je nahražen vzájemnou odpovědností. To je myšlenka, že společně se dohodneme na cílech a jsme vzájemně si odpovědni za dosažení těchto cílů. Kondicionality nemohou být eh, uvedeny tak, že prostě hm, eh, být konkrétní, přesné, a měly by vést k zastavení spolupráce. Jak už jsme řekli, a děkuji za to, že jste přijali náš argument jako, jako takový. My víme, že kdybychom podrobné podmínky zavedli do každého projektu, tak by to byla skutečně eh, spolupráce stop and go, kdyby nebylo možné poskytovat tyto služby a bylo by to velmi pomalé, pokud jde o plnění těch cílů. Takže my si myslíme, že diskuse o vzájemné odpovědnosti musí nastat, ale v mezích obecného dialogu, který musí probíhat na politické úrovni s tou zemí. Protože politický pohled musí být přijat, pokud jde o kondicionality. Mají totiž vedlejší účinky. Podívejme se na volby a nebudu vás nudit dalšími. Ale příklad voleb pokud nyní rozhodneme, protože volební zákon nebyl schválen v termínech, které jsme předpokládali, pokud tedy přestaneme podporovat volby, tak volby v DRK neproběhnou. A neříkám, že bychom to neměli udělat, ale pouze dělat na vysoké úrovni dokáže vyhodnotit, zda toto to je potřeba spíše než mechanistické, byrokratické řízení toho, čemu říkáme kondicionality. Takže nejsme o to příliš daleko, ale my navrhujeme něco, tedy vyhodnocení kondicionality, což je předmětem řádného politického dialogu na příhodné úrovni. Přivlastnění si udržitelnost úsilí jak hovořila o tom paní Weiler, je v DRK zásadní a to je problém v této zemi. To, aby se vláda postavila k celé své odpovědnosti v oblasti rozvoje. Existují pozbuzující znamení, protože my se za, snažíme zabývat veřejnými zakázkami. Víme, že jejich rozpočet se ubírá správným směrem, narůstá, narostl 20krát v sociálním sektoru. A vidíme, že se posune správným směrem, ale také vidíme negativní znamení. Když vidíme, jaké platy se nadělují někteří úředníci, a to se neděje pouze v DRK, ale v řadě zemí regionu. Je zásadní se pustit do dialogu se státem a vládou v těchto reformách. Pokud jde o úlohu žen v této části světa, to je věc, která je velmi důležité pro naši komisařku i pro Mary Robinson, která působí ve východním Kongu. My ji podporujeme a Eh, nedobrý osud eh, žen v této zemi se snažíme zlepšit a došlo k iniciativě týkající se tématu násilí proti ženám, což je hrozný jev v Kongu. A také došlo k poskytnutí 20, přes 20 milionů, z toho 5 milionů poskytl UNICEF a snažíme se právě tuto věc řešit. Pokud jde o přechod na místní úroveň, paní Valer také zmínila potřebu tedy působit v terénu, ale nám jde spíše o decentralizaci a využití provincií a místních struktur spíše než nevládních organizací, respektive kombinace obou těchto prvků a k tomu jsme plně připraveni v zemi, jako je DRK a chceme podpořit i všechny projekty, co se týče decentralizace. Chtěl bych skončit eh, tím, že se vrátím ke komentáři paní Gresle, pokud jde o soustředění pomoci. Ano, EU nemůže zvládnout všechno. Musíme eh, to sdílet a rozdělovat úkoly mezi dárci eh, po dohodě s vládou. Ano, musíme se soustředit s naší pomocí a v jedenáctém rozvojovém fondu. Ty, ty oblasti, na které se soustředíme, které byly definovány, je oblast reform v bezpečnosti, tedy pokračovat v podpoře policie, justice a vytvořit eh, minimální úroveň bezpečnosti pro občany této země. Zdravotnictví to je druhá oblast, životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů je třetí odvětví a existuje i oblast infrastruktury, která byla zvolena, kdy oblast výstavby silnic vlastně zmizela z bilaterálního programování v Africe a v některých případech, zejména v křehkých zemích a zranitelných zemích, tam spojení je tak důležité jako v DRK, kdy trvá dny když cestujete ze zá, z východu na západ. Takže třeba, třeba vybudovat tuto strategickou e, silnici, ale omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho a některé věci jsem chtěl zmínit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za stanovisko komise a poprosil bych ještě jednou pana zpravodaje o reakci. Nechtěla ještě paní Gresle něco? Promiňte, já nechci. Jo, musím tady prodloužit tu diskusi, protože eh, bych vám ráda přečetla stanovisko naší stínové zpravodajky pany Makovej, protože mm, se tady zmínil 11. rámec finanční, v něž má být všechno lepší a potom proto bych se ráda zeptala z pověření paní Makovej, jak vypadá koordinace mezi členskými státy na straně jedné a mezinárodními organizacemi na druhé straně. To má být teď zlepšeno v tom jedenáctém finančním rámci a potom bychom rádi ještě věděli, jak to vypadá s těmi protikorupčními mechanismy. Mm, když jste řekl, že se mají zlepšit, co se tady přesně plánuje, pak bychom rádi věděli, jaké antikorupční projekty existují a zda bychom eventuálně mohli dostat jejich seznam. A potom dohoda nebo závazek komise v reakcích na otázky eh, účetního dvora řekla, že musí existovat silný závazek ze strany ministra spravedlnosti z Konga posílit boj proti korupci a nás by zajímalo, jak vypadá takovýto závazek. Děkuji vám. Děkuji. A než dám slovo také zástupci Evropské služby pro vnější činnost, dávám nejprve slovo panu zpravodaji. Ne, ne, ne, dobře. Máte ještě nějaké připomínky? V tom případě vás požádám o vaše stanovisko. A sice dovolte, abych dal slovo řediteli eh, Evropské služby, zahraniční služby, kterého zde srdečně vítám. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já zastupuji ESVČ a já jsem také e, vysokým koordinátorem pro oblast Velkých jezer. A my stále sledujeme proces v této oblasti, k tomu se ještě vrátím. Od pan, té doby, kdy pan Píbax e, napsal účetnímu dvoru o této doby také já vlastně sdílím všechno, co řekl kolega a já vzhledem k tomu, že to sdílím, nebudu to opakovat. Nyní eh, plánujeme programy pro budoucnost, ale možná, že jsme také v bodu zlomu pro v oblasti Velkých jezer takže my hodláme spolupracovat eh, pro podporu budoucnosti. A za druhé se také samozřejmě setkáváme s touto křehkou a zranitelnou situací. Zranitelné prostředí zde existuje a my musíme v této oblasti snižovat rizika. To je naše velká odpovědnost ale nadále samozřejmě tady rizika budou existovat, ale přesto všechno se musíme snažit budovat instituce a struktury, které budou sloužit občanům. ESVČ a komise, když pracuje v Somálsku a v Jižním v Somálsku a v Sudánu také se musíme snažit uh, vyváženě dospět k cíli a pokroku. A možná také zjišťujeme, že změny probíhají pomalu v Africe a dnes, kdyby se tato zpráva psala, tak možná bychom eh, hodnotili naše působení jiným způsobem. Ale my se především musíme poučit z našich zkušeností. A právě proto dnešní diskuse je mimořádně důležitá. Nebudu opakovat slova Piera o místních organizacích občanské společnosti. Já chci pouze se zmínit o tom, jak je důležité vybudovat státní struktury. To je důležité pro politickou činnost a také decentralizace je také klíčovou záležitostí. Jak vybudovat vzájemnou odpovědnost, to je to, o co se snažíme a nový díl již byl vysvětlen. My v současné době se snažíme vybudovat rámec, rámec míru a bezpečnosti, za který budeme odpovědní všichni e, v Kinčase, jak my, tak Kongo. My jako dárci musíme zabezpečit, aby tyto povinnosti či závazky nebyly jednoduše rozsáhlé a dalekosáhlé, ale především, aby byly konkrétní tak, aby Kongo a zpráva v Kongu je dokázala splnit. Právě proto eh, potom můžeme také mobilizovat vlastní zdroje a to je to, co očekáváme od eh, koňské strany. To znamená, že eh, své povinnosti máme jak my, tak i eh, vláda v Kongu a tímto způsobem dosáhneme úspěchu, ale určitě to bude složitý proces který také povede k určitým, určitým porážkám, ale na druhé straně se domnívám, že z dlouhodobého hlediska se nám podaří tento proces zvládnout. Vzájemná odpovědnost, eh, intenzivní politický dialog, o tom ovšem již se hovořilo také účetní dvůr o požadavcích a současném porozumění a i my hodláme tímto způsobem v budoucnosti v Kongu pracovat. Děkuji vám. Děkuji vám. Prosím, paní Gresle ještě má slovo. Hovořil jste nyní jako zvláštní zástupce anebo jako šéf delegace? protože to je také důležitá věc, protože zvláštní eh, zástupci vlastně vůbec nepatří do ESVČ. Děkuji vám za tuto otázku. Já nejsem zvláštní zástupce, já jsem zaměstnanec ESVČ, ale já jsem také vysoký koordinátor EU a proto jsem součástí SVČ. Takže my nemáme zvláštního zástupce v Kongu. A já jsem tak také e, ten, který společně například e, s paní Robinson a s dalšími kolegy pracujeme na otázkách spojenými s Demokratickou republikou Kongo. Prosím. Já chci reagovat krátce na položené otázky. Paní Gresle, koordinace členských států a posílení koordinace dárců obecně. Existuje strukturovaná koordinace v Kinshase my bere, my také akceptujeme doporučení a výzvy účetního dvora tak, aby tato úroveň spolupráce se zlepšila. Ale je to velká výzva vlastně nekonečná co je důležité pro koordinaci, je to, aby různé technické skupiny pro různé projekty řídila sama vláda. A také je toto důležité pro dárce. A je důležité, aby se dárci setkávali s ministry a také dárci eh, se ptali, jak se v kterých eh, projektech postupuje. To znamená, koordinace se proje, eh, pr, probíhá za aktivní účasti vlády. Náš tým v Kinčase je velice aktivní a také je v čele koordinace dárců, ale my víme, že úsilí se musí ještě znásobit. Eh, otázka korupce Podíváme-li se na naši činnost v této oblasti a co v této oblasti budeme dělat, takže tato otázka také byla konzultována s ministrem spravedlnosti. Já bohužel sebou nemám detailní informace o e, konkrétním dění na místě, ale v jiných afrických zemích vedeme dialog s vládou o úrovni stíhání a řešení korupčních případů je velice těžké kvantifikovat cíle, definovat cíle v této konkrétní oblasti, ale jak víte, tak my tímto se také budeme zabývat v souvislosti s reformou bezpečnosti a já také vám, eh, pokud o toto budete mít zájem, pak vám mohu dát ještě další konkrétní informace později. Ano, děkuji vám, děkuji vám velice to byla velice intenzivní diskuze a nyní na závěr pan zpravodaj. Domnívám se, že je to opravdu obtížná záležitost. Neboť došlo k tomuto šetření účetního dvora, dostali jsme mnoho podkladů pro další diskusi. Je to specifický případ pro tak křehký stát, jakým je Demokratická republika Kongo. Ukazuje se, jaké všechny problémy tady jsou a domnívám se, že na základě dialogu s komisí a Evropskou službou pro vnější činnost ve výboru pro kontrolu rozpočtu jsme pochopili, co slépe, to je také dobře. Proto abychom si uvědomili, že se tím má zaobírat také výbor pro regionální rozvoj. Tam se také jedná o zprávu účetního dvora a kolegové, kteří se každodenně zaobírají spoluprací ve, pro, v politice pro regionální rozvoj, se jistě pro rozvojovou politiku se tím jistě budou také zaobírat a bylo by dobře, kdybychom prohloubili v těchto případech naši spolupráci s výborem pro rozvojovou pomoc. A pak ještě k tomu, co řekla paní Vajlerová, už bohužel odešla. Ale co se týče trvalé udržitelnosti, samozřejmě, že tam existují trvalé udržitelné projekty. Já sám jsem tam byl, viděl jsem zemědělský projekt v Bukka, a to byl skutečně modelový příklad, kde se provozovalo trvalo, trvale udržitelné zemědělství. Kácely se tam stromy, ale zároveň se vysazovaly nové, aby došlo k trvale udržitelnému lesnictví. Rovněž problematika žen, to právě oslovila paní Weilerová, komise na to také odpověděla, ve většině rozvojových zemí vidíme, že ženy zde hrají ústřední roli pro lepší eh, rozvoj jejich země. Potom se hovořilo o zprávě věcí veřejných, že tam nemá být dobrá zpráva věcí veřejných, to je pravda. A potom vy, paní Gressle, jste hovořila o belgickém komisaři, to bych teď nechtěl. Uh, podrobně rozebírat, tomu něco řekl také minister zahraničních věcí, byla tam trochu zlá krev. Ano, a teď volby. Volby by bývaly nic nepřesly, kdyby také nebyla činná Evropská unie. Poslední, u posledních parlamentních voleb jsem tam byl. Probělo to docela dobře, ne tedy stoprocentně korektně, ale poměrně korektně, řekl bych Způsob, jakým pracovala nezávislá volební komise v regionu Kibu, byla obdivuhodná, byli velice angažovaní, zejména na té lokální úrovni. Ano, měli velké potíže, několikrát museli volební urny ještě doposílat jednotlivým místům, ale ve městech to proběhlo dobře. Samozřejmě existovaly pokusy o podvod, ale to se dělo v omezené míře. V jiných částech země to bylo daleko horší. Každopádně jsme však jako Evropská unie přispěli velkou měrou. Děkuji komisi i Evropské službě pro vnější činnost a jak řečeno jsem ochoten přijmout vaše podněty. Eh, mohu přizpůsobit eh, znění, které jsem navrhl, aby to mohlo být přijato do, uděl, do zprávy o udělení absolutoria. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. To bylo velice komplexní téma, eh, o kterém jsme dnes diskutovali. Děkuji srdečně panu Vespergovi z účetního dvora a děkuji rovněž zástupcům komise kteří zde byli skutečně v mm, zastoupení vysokých míst a děkuji také všem ostatním a dovolte, abych tím uzavřel dnešní schůzi. Pakliže nemáte někdo něco ještě do různého. Zdá se, že tomu tak není. Zasedání koordinátoru odpadá, lépe řečeno přesouváme ho na nový rok. V tom případě mi dovolte, abych využil tohoto posledního zasedání a poděkoval velice srdečně členům výboru za jejich spolupráci. Eh, bych poděkoval politickým poradcům jednotlivých frakcí, zaměstnancům sekretariátu a samozřejmě také eh, spolupracovníkům právní služby, jiných služb. Eh, a samozřejmě chci poděkovat také tlumočnickému oddělení. Děkujeme mnohokrát za to, že jste nás celý rok tak výborně podporovali a přeji vám i všem vašim rodinám požehnané vánoční svátky a dobrý start do dobrého, šťastného, úspěšného roku 2014. V tomto smyslu vám děkuji a uzavírám naše zasedání.